Bene, ciao. Non so come si fa qua. Bene, prego. Eh, cari colleghi. Milí kolegové, já bych ráda, abyste se opět posadili, abyste si nasadili sluchátka případně a prosím, já se omlouvám, tady ti, kteří tady stojí tam vzadu, takže se případně někam posaďte. Děkuji. A máme to potěšení zde, že dnes eh, tady máme mezi sebou dva důležité zástupce eh, italské vlády, respektive předsednické země rotující. A prosím, mm, tam vzadu uklidněte se, protože nás eh, vaše hovory ruší. Máme tady eh, ministra Daria Franceschini a státního, eh, státní tajemnici Giannini, kteří budou hovořit o prioritách italského předsednictví, takže já bych ráda, abychom hned eh, ještě přijali náš program, protože, jak vidíte, došlo ke změně Eh, bod 4, to jsou ta slyšení, takže jak vidíte, nemáme zde dnes, nebude zde dnes, ale zítra v 11 hodin přijde, v 10, pardon, v 10 přijde ministr, paní, paní Janiny přijde zítra, pardon, ministrině Janiny pro eh, školství přijde zítra, protože dnes v Římě se koná zasedání vlády a diskutuje se o reformě školství, takže později zde budeme mít eh, pana tajemníka Boba, který bude hovořit o politice pro mládež a sport. Bude hovořit i o sportu. Pokud souhlasíte, takže eh, prosím, eh, vezměte na vědomí tuto změnu a já bych velice ráda, abychom i schválili zápis ze schůze ze 7. července, pokud nejsou námitky. Dobře, takže teď přejdeme k bodu 2, což ne 3 takže bod dvě to bylo toto. A teď, pokud nejsou námitky, takže souhlas je schválený. A poslední sdělení. Eh, chtěla bych vás informovat, eh, že jsme online na webu, takže jsme zviditelněni a také i máme zde následující jazyky, francouzština, němčina, italština, eh, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština a rumunština. A teď bych přešla k bodu čtyři, to znamená italské předsednictví rady. A určitě je to významná příležitost, eh, tedy zde ve výboru pro kulturu, protože víte, že my máme celou řadu tematik, je to sport, mládež, vzdělávání, školství i eh, kulturní vztahy eh, se třetími zeměmi. A, takže to je audiovize, audiovize také. Takže zde mm, já bych chtěla popřát hodně štěstí italskému předsednictví, protože má dost Eh, krátký eh, eh, semestr, krátké období i kvůli tomu, že ještě komise nebyla ustavená a mm, i ještě tam do toho padly prázdniny. A já myslím, že by bylo velice zajímavé tedy si vyslechnout i toto předsednictví, které začíná vlastně i s novým parlamentem a i mm, vlastně v období, e, do kterého zapadá odsouhlasení těch víceletých e, programů, jako například ten náš program pro tvůrčí Evropu, pro e, kulturu, tedy pro vzdělávání, pro mládež, Erasmus, Evropa občanů a další programy na několik let právě začínají v tomto období. A hned bych dala slovo panu ministrovi Franceschinimu, který bude hovořit o prioritách italského předsednictví. Dario Franceschini je eh, ministr, který má na starosti tedy eh, kulturu, ale i cestovní ruch. A, takže on byl právě teď jinde v jiném výboru, kde eh, hovořil na téma cestovního ruchu. A já bych chtěla především eh, říci jednu věc panu ministrovi. Víme, že italské předsednictví a italská vláda eh, eh, hodlá Eh, možná více než doposud, eh, se zaměřovat na kulturní politiku a na eh, kulturní dědictví, hmotné, nehmotné, na otázky digitální éry, tedy kultura online, audiovize a hodla, aby to se integrovalo tedy do ostatních oblastí, jako cestovního ruchu například. Zde máme i tu směrnici třeba o Eh, eh, autorských právech a podobně. Takže zde jde o to, aby i strategie 2020 byla eh, změněna v tom smyslu, že tato témata tam budou mít větší prostor. Také i bych velice ráda, aby italské předsednictví hm, se hodně zabývalo dalšímu tématu, a to je rozpočet na rok 2015. O tom budeme hovořit zítra. Zde Ehm, to máme na programu eh, zítra a musím říci, že nás to hodně trápí. Právě ehm, by, mm, bychom tady chtěli apelovat na italské předsednictví, aby se hodně ehm, zasadilo o to, abychom eh, mohli tedy eh, opět tam vrátit ty částky, které byly seškrtány a které se týkají implementace programů, které již byly odsouhlaseny, jako je ta kreativní tvůrčí Evropa, Evropská unie. A to bychom si rádi, rádi tedy od vás vyslechli. A proto dám slovo panu ministrovi Franceschini, kterým bude hovořit o audiovizi a o IKT, tedy informační komunikační technologie. A potom zde máme pana Giacomelliho, který je tajemník pro ekonomický rozvoj v oblasti tedy telekomunikací a v oblasti frekvencí, protože to je také důležitá kompetence. To je něco, co e, bude e, i předmětem e, politik, o kterých bude jednat náš výbor. výbor. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já se omlouvám za spoždění, ale výbor, kde jsme hovořili o cestovním ruchu, tam bylo hodně otázek, a, takže bylo nutné trochu tam prodloužit eh, tu naši dobu, abychom mohli odpovědět na otázky. Já si skutečně myslím, že eh, pololetí italského předsednictví, eh, jak řekla paní předsedkyně, je limitováno sice, ale je to i příležitost tedy pracovat vlastně i s novým Evropským parlamentem, i s novou komisí. Ano, já a my tedy s parlamentem se pokusíme eh, o eh, úspěšné jednání eh, v oblasti kultury, protože pro nás je to ústřední téma. Je to něco, co se dotýká nás všech a my teď stojíme před velkou výzvou, protože my tady teď vlastně rozhodujeme o odvětví kultury a já myslím, že se nemusíme vzájemně tady přesvědčovat o tom, že eh, eh, kulturní politika je i faktorem růstu eh, a rozvoje v Evropě. Tedy musíme ale přesvědčit i ostatní, ti, kteří nepůsobí v kultuře. Musíme přesvědčit o tom, že to, tento sektor je tak zásadní. A my jako národní vlády a jako Evropská unie si musíme více uvědomit, že naše dědictví, tedy kulturní dědictví a krása našeho dědictví a význam naší historie a význam eh, tvůrčího ducha a význam tvůrčího průmyslu, tedy kulturního průmyslu, že společně skutečně to je velká výhoda, velká konkurenční výhoda, kterou Evropa má vůči ostatnímu světu a tedy je a stojí za to do toho investovat. Je to důležité i e, pro e, tu konkurenci s okolním světem, protože to je to, co posiluje Evropu a je zdrojem růstu. Takže je třeba investovat do ochrany našeho dědictví, e, krásy našeho dědictví, je třeba investovat do talentů, a do všech profesí, profesionálů, kteří jsou spojeni s tvůrčím průmyslem, s tvůrčím odvětvím. A to je důležité teď v tom globálním světě, kde každý stát a každý geografický region nyní se snaží e, e, uplatňovat ty své silné stránky a do toho investuje. A je zřejmé, že a já Teď jsem byl ve výboru pro cestovní ruch právě a tam e, samozřejmě to je téma, které je s tímto úzce propojeno. Investice do evropské kultury, do e, našeho tvůrčího ducha, do našeho dědictví, to je vlastně předpoklad i pro to, abychom nalákali cestovní ruch, tedy to znamená růst, ale je to také i předpoklad pro investice. Můžeme takto nalákat investice, protože teď se investuje globálně a investoři samozřejmě zvažují různé parametry, jako náklady na pracovní sílu, nebo v některých případech jsou to jiné příležitosti eh, třeba jako ta možnost, kterou Evropa má a to, že nabízí eh, kvalitu, nabízí krásu, nabízí kulturu. Tedy jsou to podmínky i pro to, abychom nalákali investory především eh, tedy eh, ty investory, kteří budou investovat do mm, kvalitní produkce. Nástroj eh, v podobě kultury, to je velký nástroj, který i nás posiluje v, v tom pocitu sounáležitosti s Evropou a je to i to, co v nás způsobuje hrdost Eh, že jsme hrdí na naši identitu, národní identitu a na, jsme i hrdí na budování naší společné evropské identity. Kultura tedy je kultura je i vlastně eh, cestou, jak i inteligentním způsobem eh, řešit třeba konfrontaci s jinými kulturami, to je spojeno i s těmi různými migračními toky. A proto revize strategie Evropa 2020 je to, co nám skýtá příležitost právě eh, nastoupit na tuto eh, cestu. Eh, to znamená do centra našeho zájmu dát tvůrčí průmysl a kulturní dědictví a zde italské předsednictví proto hodlá Eh, se o to hodně zasadit v radě. My tedy se budeme snažit právě uplatnit eh, princip průřezovosti kulturní politiky, protože kulturní politika samozřejmě vstupuje do dalších sektorů, do sociálního oblasti, do cestovního ruchu, do daní i do vzdělávání, vědy, výzkumu a skutečně musíme eh, jak si z naší kultury udělat takový nástroj, eh, mm, který eh, eh, nám bude pomáhat v ostatních politikách. Zde za posledního setkání za řeckého předsednictví právě ministři o tom hovořili a i komise byla tedy pověřena mm, třeba, aby i zachovala kulturní výjimku při vyjednávání se Spojenými státy. My musíme e, vysvětlovat, ale že tady nejde o protekcionismus. Toto opatření, tedy ta takzvaná kulturní výjimka, není protekcionismus. Mm, tam jde o kulturní výjimku pro naše e, pro naše umělce, pro naši produkci, ale to není protekcionismus. Ne, my chceme naopak zapojit naše partnery, tedy v tomto případě Spojené státy, příště třeba Čínu a chceme jim říci, že kulturní výjimka znamená, že to, co je spojeno s kulturou, nemůže se řídit pouze tržními silami a logikou zisku. Ne. Eh, a samozřejmě, že zde tedy eh, platí i jiné eh, síly nebo jiné reference. A Kultura je tedy v centru evropského rozvoje, potom i ty různé modely řízení, eh, takzvané governance kulturního dědictví. My nyní pracujeme na novém pracovním programu Evropské agendy kultury po roce 2014 a eh, tedy po roce 2015 vlastně, to by mělo být odsouhlaseno na tedy to je to, co bylo pardon, odsouhlaseno ministry v roce 2014, to je v listopadu, a my budeme pracovat na programu po tomto období. A zde je to potom citlivé téma digitální revoluce e, a další témata, e, která jsou s tím spojená, jako ochrana duševního vlastnictví, boj proti pirátství, e, daňovým únikům i v tomto. A samozřejmě to jsou témata, která e, nelze již efektivně řešit na národní úrovni, protože jde o globální jevy, mm, které neznají hranic a mm, proto je třeba to řešit na vyšší úrovni než na národní úrovni. A to především téma, které se týká nás, to je velice citlivé téma, Eh, kterým je třeba se dohloubky a otevřeně zabývat. A zde určitě eh, to je i zásadní pro Evropský parlament. Je to vztah eh, mezi copyright, tedy autorskými právy, a digitální érou. Tedy je to ta konfrontace mezi tou poptávkou, která je legitimní, kdy lidé chtějí mít volný přístup k obsahu na internetu a na síti jako takové, a tedy jak to propojit eh, s ochranou autorských práv, protože to jsou jejich legitimní práva, přece mají právo na ochranu své práce. Samozřejmě to je něco, co i garantuje svobodu eh, eh, tvorby, umělecké tvorby. To je téma, které je propojeno s tématem volného přístupu k síti, k internetu a obsahu na síti. A takže tady je třeba nalézt e, takovou rovnováhu. Dále i, mm, i pracujeme na dalších tématech, jako je, eh, jako je Europeana, což je ta velká digitální platforma, kde se budou převádět různé tedy ty obsahy, které se týkají evropského kulturního dědictví a také i na té, mm, se zde budou mm, rozvíjet nové podnikatelské záměry a mm, v, v oblasti tedy kultury. Je to dědictví, které UNESCO nazývá eh, dědictví lidstva. Ano, lidstvo to je eh, eh, v podstatě tedy eh, vlastnictví, to jsou veřejné statky a samozřejmě mm, proto se tomu říká dědictví lidstva a právě proto naše iniciativy budou i E, obsahovat různé akce, které se týkají právě kultury a já si myslím, že na, mm, na, na posledním zasedání ministru pro kulturu bylo řečeno, že e, jsou zde různá témata, jako například možnost, jak intervenovat v případě e, třeba přírodních katastrof, kdy jsou poškozeny památky a zde by bylo možné použít třeba různé ty nástroje, které v Evropě máme. Potom další Eh, důležitá věc je investovat, eh, co to půjde do mobility eh, umělců a dalších profesionálů v, v kultuře a vytvořit takovou jejich možnost, tak abychom i podporovali pohyb mladých evropských umělců. Je to taková síť umělců, která bude vytvořena a hm, zde je taková myšlenka zatím, že bychom vlastně vytvořili nebo definovali takový program, který nebude Erasmus sice, ale bude pracovat se stejnou eh, filozofií jako Erasmus, ale co nejvíce budeme podporovat výměnu zkušeností mezi mladými lidmi, kteří eh, působí v kultuře v různých evropských zemích. Výměna mezi muzeji, například takové formy twinningových programů, družebních programů třeba mezi muzeji, abychom, eh, tedy, tedy nám půjde o to podporovat tyto výměny nejdůležitější věc, kterou bychom měli udělat, je investovat právě do vzdělávání v oblasti kultury, investovat do mladých lidí. Zítra vás čeká slyšení eh, s paní ministriní mm, odpovědnou za školství a vysoké školy. Jde o to, aby i eh, mladí měli potřebu eh, kultury. A je třeba tedy, eh, aby ta kultura se stala vlastně tématem na všech úrovních vzdělávání. Digitální éra i třeba se týká eh, i otázek jako eh, tedy knihy, digitalizované knihy a potom i knihy v podobě papírové a třeba je to otázka, jaké DPH aplikovat. A my, mm, mm, nám půjde tedy o výměnu zkušeností. Ve výboru pro cestovní ruch před chvíli jsme hovořili o e, další e, kulturní e, dalším kulturním, kulturnímu tématu. To jsou vlastně takové ty trasy, kulturní trasy. Tam jde o to třeba dostat turisty do e, těch e, oblastí, kam turisté většinou masově nejezdí, tedy většinou navštěvují hlavně města a tak dále, takže Eh, pomáhat v tomto různým zemím, třeba protože máte země, které jsou sice zaplaveny turisty, ale jiné, které ne. Takže je třeba si vytvořit takové trasy, třeba trasy, kde budou moci eh, se přesouvat třeba pěšky, jako turisté pěší, nebo cyklistické trasy by tam byly, či vlakem by tam mohly se eh, Eh, mm, přesouvat. My v Bruselu teď uspořádáme eh, výstavu o Sieně a právě krásné středověké město eh, z doby renesance a takže vlastně to je něco podobného, takže tam mm, bychom mohli třeba stanovit tu takovou trasu tedy do svaté, do, tedy po těchto různých tedy středověkých míst, místech a tam Eh, tedy napříč různými zeměmi, aby eh, ty turisté si prošli tedy různé kulturní prostředí, vytvořit takové trasy eh, po Evropě a to si myslím, že bude mm, hezký prostředek, jak integrovat kulturu. Dnes máme celou řadu sektorů, mm, které jsou marginalizovány, jako třeba ochrana nebo pomoc malým kinosálům třeba, nebo Eh, nebo další možné, eh, třeba nebo je to téma jako Evropská dobrovolná služba, tedy dobrovolníci, kteří by pracovali v kultuře v Evropě, to je další možné téma. To jsou všechno témata, eh, na kterých pracujeme a budeme pracovat za našeho předsednictví a mm, zde mm, mm, mm, i třeba my svoláme tedy takové zasedání, kolokvium organizací eh, profesionálů z eh, odvětví kultury a abychom tedy jasně dali najevo, že je důležité investovat do tohoto sektoru, aby o tom potom mohli i přesvědčovat politiky, aby šli touto cestou, protože to je důležité pro růst. A dále, pokud je o integraci cestovního ruchu a kultury, já to tady pořád opakuji, protože já v Itálii mám na starosti i cestovní ruch, kromě kultury. A já myslím, že je zcela evidentní, že eh, eh, cestovní ruch v Evropě především je díky té velké kulturní nabídce v Evropě. Důvod cest do Evropy především je toto. A dnes především i když se když někdo eh, tedy eh, eh, chce jet do Evropy, tak řekne, já jdu do Evropy a nemenuje konkrétně nějakou zemi. Tedy je to cesta po Evropě. A my tedy budeme pracovat právě na té integraci a na spolupráci a uvidíme, tedy jak mm, i budeme schopni spolupracovat s dalšími institucemi. My tedy v našem předsednictví v Nápoli Eh, uspořádáme Evropské fórum 28. 29. října. Bude to tedy fórum pro cestovní ruch. Pozveme tam ministry pro cestovní ruch a další operátory, i lidi tedy z praxe, abychom eh, i lidi z kultury, abychom řekli, že tyto dva sektory by měly být propojeny. Pokud je o rozpočet, tak já si myslím, že zde hm, Evropský parlament eh, zde hraje mm, zásadní roli a já jsem již eh, mm, tedy zde slyšel mm, tedy ty názory, že by se ty částky měly eh, změnit a my tuto změnu budeme podporovat. Dobře, děkuji a zde také dostane Eh, slovo pan Giacomelli, který eh, také má tedy v portfoliu velice důležité téma, které se nás dotýká. Eh, samozřejmě audiovize probíhá velkou změnou, prochází velkou změnou. A to je možná eh, teď největší problém, který musí audiovize řešit ve své historii, protože se mění způsob spotřeby, distribuce, i ten způsob, jak se, eh, jak spotřebitelé užívají tedy plodu, eh, tedy obsahu. A ta realita se úplně změnila ve srovnání s tím, na co jsme zvyklí. A právě proto italské předsednictví Mm, si je jisto, že musíme vytvořit podmínky, aby Evropa se stala jednotným digitálním trhem. Je nezbytné, aby Evropa nebyla pouze trhem, ale aby i byla eh, politickým a institucionálním subjektem, který bude schopen intervenovat a měnit podmínky. Abychom se vyhnuli riziku, že mm, ta nějaká nová konvergence eh, bude sama tedy určovat podmínky, které budou respektovat pouze tržní síly, tržní podmínky a <clears throat> my si myslíme, že to není pouze eh, prostor pro komerční přístupy. A je to tedy prostor pro příležitosti, pro eh, setkávání a proto mm, musíme Eh, chránit eh, eh, tyto podmínky tohoto prostoru, aby to byl prostor pro příležitosti a rovné podmínky, aby byly zde stanoveny. A abychom tedy chránili produkci, ať je to produkce filmová nebo vůbec audiovizuální. My samozřejmě souhlasíme s, s tou takzvanou kulturní výjimkou, jak o tom hovořil minister Franceský, nejsme eh, přesvědčeni, že to je nezbytné. Všichni dobře víme, že toto rozhodnutí o kulturní výjimce eh, že to je volba která eh, asi nebude udržitelná navždy, ale eh, dává nám určitý čas, tedy čas mm, pro to, aby evropské vlády využili této možnosti a eh, aby mohli tedy přeorganizovat sektor kultury, aby a zde je tedy i role institucí, protože bude třeba přijmout normy a změnit organizaci celého sektoru, tak abychom se uspůsobili novým globálním podmínkám. Nemůžeme ale rezignovat, protože zde nemůžeme rezignovat nad tím, aby síť byla ovládána pouze těmi americkými subjekty. Ne, je třeba, abychom skutečně ty sítě pevně zakotvili do evropského kulturního prostoru a zde právě ve 2. 3. října v Miláně se bude hovořit o řízení internetu a je třeba, abychom měli takové podmínky, aby Evropa eh, mluvila jedním hlasem a aby jasně eh, vytvořila nový vztah se Spojenými státy, abychom byli akceschopní. My víme velice dobře, jak hm, důležitá je role těch gigantů eh, na síti YouTube, Apple a tak dále a samozřejmě to je důležité ekonomicky a komerčně, ale vlastně e, oni udávají mm, to prostředí, ty podmínky toho prostředí a je třeba si to uvědomit a je třeba se řídit principem, mm, který jsme si stanovili, a to je neutralita sítě a samozřejmě eh, řádné podmínky eh, hospodářské soutěže mezi operátory na této platformě a třeba a především je třeba i mm, a, abychom eh, Eh, abychom i eh, dali to správné místo a chránili eh, tu produkci, která vzešla z našich národních států a od našich tedy veřejných subjektů. Takže my musíme Eh, zde tedy proto posilovat spolupráci a vztahy s příslušnými institucemi a pracovat na level playing field, na rovných podmínkách, tak abychom ochránili pluralitu kulturního obsahu na síti. A eh, takže zde máme Federal Communication, eh, eh, eh, které velice dobře známe a víme, že zde tedy mm, v Americe tedy dochází k takovým dohodám, fúzím, dohodám s telekomunikačními společnostmi a jsou to dohody mezi velkými korporacemi, společnostmi a tady tedy to bereme na vědomí, že to existuje, ale e, obchodní vztahy mezi velkými e, subjekty nemohou e, nemohou tedy určovat, co bude na síti. A, mm, takže to je teď velká příležitost pro Evropu přijímat směrnice, předpisy, jako my máme například směrnici o Digital Single Market a další předpisy nám umožní, abychom eh, také sehráli v tomto svoji roli. I vím, že váš výbor nedávno se zabýval směrnicí media. Eh, já eh, zcela souhlasím s tím, co jste řekli, pokud si to dobře pamatuji. byste přijali eh, eh, usnesení, to bylo myslím v červenci 2013, a tam právě jste hovořili o tom, že to není inadekvátní. Hovořili jste o konvergenci a vy jste požadovali, aby eh, abychom se tímto tématem zabývali skutečně do hloubky a ta doba nastala, protože jiná volba není. Eh, zde máme tedy mm, eh, skutečně digitální revoluci, která sebou nese velké problémy, velkou výzvu. A je třeba eh, tedy přijímat k tomu normy, normy, ale je to především problém, nebo je to velká výzva pro kulturu. A sam, práce našich institucí, národních, evropských, v podstatě nemohou pouze přihlížet k tomu, co legitimně dělají a určují eh, ty nadnárodní společnosti. To nejde. My musíme hrát naši roli a to je eh, zajistit, že ta technologická revoluce, to znamená i to pozitivní, co z toho vyplývá, i ta eh, že to bude příležitost pro všechny. Internet nemůže nemůže tedy dávat nějaké mm, překážky, vytvářet nějaké finanční překážky. Ne, to není možné. Tady ta svoboda musí být zajištěna pro všechny a všechny kultury tam musí být chráněny. Děkuji za tyto dva příspěvky a zde mm, mám žádosti o slovo Petra Kameret, kolega Libačka, Adinolf a další a sekretariát e, si zapíše, takže hned dám slovo Petra. Petře. Děkuji mnohokrát, pane ministře a paní státní tajemníku, pane ministře. Já jsem vám velice vděčná, že jste velice zřetelnými slovy ještě jednou eh, zdůraznili, jak důležitá je výjimka kultury z vyjednávání eh, se Spojenými státy s touto dohodou TTA. Víme, a jistě víte i vy, že Evropský parlament s velkou většinou a jednoznačně eh, žádal obšírnou výjimku kultury, ale také audiovizuálních děn děl s vyjednáváním. No problem. Funktioniert es jetzt? Už to funguje? Je to v pořádku? Dobře. Je mi to velice líto. V tom případě tedy začnu znova od začátku. Pane ministře, pane státní tajemníku, nejprve vám chci velice poděkovat za to, co jste řekli. Pane ministře, byla jsem vám velice vděčná, že jste velice zřetelně ještě jednou potrhli, jak důležitá je výjimka kultury z typ vyjednávání. Vím, že italská vláda se ve své době na radě velice zasazovala o to, aby tato výjimka byla prosazena z mandátu vyjednávání. I parlament se velice jednoznačně mm, vyslovil nejenom pro výjimku kultury, ale i pro výjimku audiovizuálních děl a médií. Víme také však na druhé straně, že komise za prvé nechce eh, a neprosadila tuto výjimku v naprosté obšírnosti a že bylo řečeno, že v případě pochyb bude možno zaťukat na radu aby to či ono mohlo být znovu do vyjednávání převzato. Víme, že zjevně američané v nejrůznějších kolech vyjednávání udělali již četné pokusy tady tak trošku oťukávat, do jaké míry a kam až lze jít v Evropě, především co se týče audiovizuální média. Tady je jenom výjimka pouze pro oblast služeb, ale nikoli pro oblast investic. To znamená, že i tady, domnívám se, je třeba mm, být velice opatrní a pak, když správně interpretuji to, co jste řekl, a pak vy nejenom během italského předsednictví, nýbrž doufejme i poté, budete bdít nad tím, aby kultura jakož i audiovizuální média, nebyly obětovány na oltář typu nejbrž abychom zůstali naprosto jednoznační v našem postoji a doufám, že italská vláda bude po boku Evropského parlamentu v této otázce. A chtěla jsem se zeptat pana státního tajemníka pro média. Vy jste poukázal na digitální vnitřní trh. Eh, my v dohledné budoucnosti možná již během italského předsednictví začneme s vyjednáváním eh, trialogovým právě k digitálnímu trhu. Víte, že Evropský parlament a to bylo velmi mm, velká složka, ale my jsme se zaobírali také neutralitou sítí a postavili jsme se proti plánům komise, které předložila a e, velkou většinou parlament ukázal, že neutralita sítě musí být udržena za každou cenu a i speciální služby, které by mohly omezit neutralitu sítě a otevřenost internetu, by mohly ohrozit, že třeba, aby tyto měly velice přísné podmínky. Víme, že i vyjednávání na radě je velice, důležit, velice komplikované, protože názory vlád se liší. A proto se vás chci zeptat, zda se na radě postavíte na stranu Evropského parlamentu, zda se chcete postavit na stranu Evropského parlamentu, a zda tedy eh, ten postoj, který byl, domnívám se, velice vyvážený, eh, který parlament zaujal pro neutralitu sítí, protože my víme, že tato neutralita sítí je nesmírně důležitá pro, pro pluralitu ve sdělovacích, eh, ve, v médiích a proto je to také významné pro svobodu internetu i v digitálním vnitřním trhu. Eh, děkuji. Paní Libacka. Děkuji. Takže za, za prvé děkuji oběma zástupcům italské vlády za představení priorit italského předsednictví. Já chtěla bych se vyjádřit ke dvěma aspektům, na které tady obrátil pozornost eh, pan Dario Franceschi. Chtěla bych eh, vás podpořit v názoru na to, že v mnoha aspektech Evropa musí eh, skutečně si pospíšit, eh, musí tedy vůči zbytku světa. Je to jedna oblast, v které jsme stále v čele. A to je právě oblast kultury. Máme-li si udržet svoji roli v této oblasti, tak chci podpořit eh, váš návrh Erasmu a digitální revoluce, která má dopady i na práva duševního vlastnictví, to je všechno důležité. Digitální revoluce sebou však nenese jen dobré věci, ale také ohrožuje naši kulturu. A mladí lidé často získávají informace z internetu a používají tyto informace k tomu, aby nahradili, ty vlastně nahrazují těmito informacemi skutečné emoce který by jinak mohli využívat prostřednictvím skutečné interakce s kulturou. Takže pokud chceme eh, zajistit zájmy mladých lidí, musíme je naučit, jak být zodpovědnými spotřebiteli kultury, aby se nedostávali do kontaktu s kulturou pouze přes internet, ale i s reálnou kulturou v reálném světě. A tento nový Erasmus se musí zaměřovat zejména na přiblížení mladých lidí kultuře, na to, aby se mladým lidem ukázalo, že nic nemůže nahradit bezprostřední kontakt s uměleckým dílem například. Musíme mladým lidem štípit eh, respekt vůči kultuře. Děkuji, paní Libačka. A slovo má paní Adinolfi. Děkuji. Paní předsedkyně, návrhy italského předsednictví bez pochyby jsou krásná slova. My bychom chtěli ale vědět, co skutečně udělá předsednictví vzhledem k tomu, že eh, prezentuje program eh, teď v době, kdy vlastně již eh, určitá část vašeho pololetí uplynula. Ano, e, naše e, kulturní dědictví je těžko dostupné a tedy jak e, teď budete pracovat s rezolucí OSN, která hovoří o přístupnosti i pro osoby s postižením. Konkrétně chcete implementovat i to, že budeme uplatňovat a chránit nehmotné dědictví a jak je to s těmi méně jaksi Eh, eh, jasnými, evidentními kulturními památkami, a tak aby i ty byly dány k dispozici eh, turistům. Já bych ráda jak budete vědět, jak budete podporovat kreativní průmysl. To jste sice řekli, ale je třeba si uvědomit, že v Itálii jeden ministr řekl, že bychom měli otevírat muzea v noci, ale bez toho, aniž by osoby, které to budou eh, dělat, kteří tam budou pracovat, dostávali nějakou odměnu. A eh, i nakonec se ptám, jak předsednictví hodlá propagovat eh, diskuzi o ochraně všech kulturních statků, tedy všech. Hodláte i navrhnout E, ty e, dohody mezi soukromým a veřejným sektorem, tak, jak, e, že, tak to bude třeba jako v Římě, kde i soukromé subjekty provozují nebo provozují tedy staré římské cesty. A Chcete tedy i podporovat spíše nadnárodní společnosti, které potom spravují tyto veřejné statky, kulturní statky? Děkuji. A nyní má slovo k tomuto bodu pan Maltéze. Takže prosím, zůstaňte u evropské tematiky, protože to je předmět našeho slyšení. Ano, pane ministře, vy jste řekl, jak ekonomicky důležitý tento kulturní sektor a kultura by mohla být jedním ze eh, sektorů, kde eh, bychom mohli i vyřešit tu tragédii nezaměstnanosti mladých. Ano, tato vize mm, s tou eh, zcela souhlasím, ale mám zde problém jiný. A to je ochránit kvalitu těchto pracovních míst. Jak víte, já Mm, když jsem byl mladý a když jsem vstoupil na trh práce, tak e, e, jsem e, tam vstupoval, když mi bylo 18 a teď tam vstupuji třeba ve věku 30 a let a já jsem tedy tam pracoval jako novinář a já se ptám, protože to je kariéra, která mě zajímala, jak budete chránit svobodu informací dnes. A takže mm, mm, třeba pracovní podmínky těch, kteří pracují eh, v divadlech například, eh, mm, ti jsou také ohroženi a tady nejde pouze o autorská práva na internetu, které třeba chránit, ale vůbec eh, to, že pracovní podmínky na tomto trhu kultury jsou velice špatné a zhoršují se. Jak tedy budete garantovat v Evropě <clears throat> větší ochranu a adekvátní odměny platy pracovníkům v kultuře. Děkuji, děkuji pane Maltéze a nyní kolega Diakono. Dobré ministru. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, pane ministře. Bývalý, kdy, minulý, starý latinský básník řík, řekl, že Vă spun că... Proto vám chci říci, že neštěstí, které prožívají naši herci, eh, je tak trochu chladné, je důležité, je nezbytné, ale eh, já Mám tak trochu obavy týkající se nešťastné situace eh, umělců, protože se to týká kulturního dědictví. Bylo řečeno, eh, že mm, budu zpravodajem pro toto kulturní dědictví a proto eh, má otázka mm, se ubírá tímto směrem nechci hovořit o špatných zprávách. Rád bych, abychom mohli zhromáždit dobré zprávy v souvislosti s tou kulturní výjimkou, o které jste se zmínil. Já jsem z Rumunska, ze země, která zažila totální cenzuru v období komunismu. Komunismus už pominul, ale cenzura teď je cenzurou ekonomickou a pakliže e, něco neuděláme, tak e, zmizíme s velkým významem je třeba zdůrazňovat, aby se jednalo, aby se mluvilo ve všech jazycích, aby se jednalo ve všech jazycích, ne pouze v jednom. No, protože kulturní oblast je nesmírně komplexní, široká a musíme celou tuto kulturní oblast hájit. Musíme tady pracovat v tomto směru. Já jsem chtěl poděkovat za váš projev a poblahopřát vám k vašemu úsilí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo eh, pan Wayne. Wayne. Pani przewodnicząca, paní ministře. Politika práva autorského i... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane ministře. Audiovizuální politika eh, by neměla být nahlížena odděleně od obchodní politiky či digitálního trhu. Jedná se především o to, aby se udržela a podporovala kulturní pestrost a kulturní diverzita. A je v tom tomto ohledu také nesmírně důležité vzdělávání pro mládež, protože si chci, proto se chci zeptat, co chce italské předsednictví udělat, jak to financovat a jak dlouho to může trvat. Děkuji. E- a nyní pan Evans a ještě máme další dva kolegy, mm, kolega Evans, kolega Mici a já potom uzavřu eh, mm, seznam řečníku, aby bylo možné mít čas na odpověď kolega Evans. Kolegyně Evans, pardon. Já bych chtěla poděkovat ministrům za prezentaci. Já souhlasím s tou kulturní výjimkou. Ano, to je. Kultura je příliš cená na to, aby se s ní obchodovalo. A ty vaše návrhy jsou velice zajímavé, a to především ty, které se týkají eh, eh, programu pro mládež a tomu, toho programu, který se podává Erasmu a potom eh, toho twinningu, těch programů twinningu mezi muzeji a archeologickými lokalitami. Já zastupuju Wales v parlamentu a pro nás je to velice důležité. Cestovní ruch a cestovní ruch za kulturou, to skutečně Eh, při, mm, přináší více než 50 milionů do naší ekonomiky, tak proto je třeba i vybudovat eh, partnerství s jinými zeměmi. I my jsme malá bilingvní země, velština eh, tedy mm, je malým jazykem, ale já doufám, že ta diverzita, o které hovoříte, i bude zahrnovat E, malé jazyky jako velština, která není sice oficiálně uznávána, ale hraje důležitou roli v médiích třeba a začlenění velštiny malých jazyků. To je důležité, abychom správně odrazili celé to kulturní panorama celé Evropy. Děkuji. A nyní má e, slovo kolegyně Mici. Děkuji, děkuji, pane ministře. Já se omlouvám za to, že většina kolegů hovoří vlastním jazykem tady a v tomto výboru, kde e, kultura a diverzita jsou velkými tématy, tak bohužel maltština, která je jeden z oficiálních jazyků Unie, není v jazykovém režimu. Takže musím hovořit mým druhým jazykem, tedy anglicky. Pane ministře, s velkým potěšením jsem slyšela, eh, si vyslechla váš projev, kde jste dal velký důraz a velký význam přičítáte kultuře a vzdělávání a určitě to je dobré. Zítra budeme hlasovat o rozpočtu ve výboru pro kulturu a zítra eh, rozpočet právě chce klást důraz na Eh, kreativní Evropu, Evropu pro Epčany a Erasmus+. To jsou ty tři kapitoly důležité. Eh, tady jde o to i posílit vzdělávání a školení. Tak, abychom nalezli optimální řešení do budoucna. Víme, že vazba eh, existuje mezi vzděláváním a prací a to je důležité tedy, jak důležitou roli hraje záruka pro mladé. Bohužel komise navrhla jen velmi skromné zvýšení rozpočtu pro vzdělávání. Zatímco po poslanci navrhli podstatné zvýšení tohoto rozpočtu. Otázkou italské předsednictví bude podporovat. Podpoří zvýšení rozpočtu nebo ne? Protože víme, jak je to důležité. Tak, aby co nejvíc mladých lidí mohlo využívat tyto tak významné programy. Děkuji. Děkuji, kolegům za účast v diskuzi, za důležité otázky a mm, takže nyní zde dám slovo zástupcům italské vlády a pokud jde o jazyk, takže vy víte velice dobře, že my eh, mm, zde eh, máme malý sál, je to těžké tedy zajistit logisticky to tlumočení a také e, samozřejmě my e, především zohledňujeme jazyk e, těch řádných členů než náhradníků. A takže dám slovo hm, panu ministrově, panu Čakomelimu a hm, hm, byste slyšeli tedy, jak náš výbor v tomto je spojencem Rady ministrů eh, a my doufáme, že italské předsednictví bude skutečně realizovat eh, tyto návrhy, které říkáte jsou vaší prioritou. A tady jde o ten integrovaný přístup eh, k kulturní politice a audiovize a obsahu online. Je třeba, aby tedy se tím více zabývala rada i komise průřezově. A mm, v tomto případě já zde říkám jako předsedkyně výboru i osobně říkám, že si myslím, že to je naše velké přání, které chceme vyjádřit zde před italským předsednictvím a přejeme si, aby i jmenování nového komisaře pro kulturu, aby eh, ten komisař měl velké kompetence, a abychom věnovali pozornost i tomu, že vše, co se týká eh, audiovize, obsahu online a kultury, aby skutečně to eh, bylo v portfoliu komisaře pro kulturu, aby se to netříštilo směrem do jiných DG komise. A eh, zde máme DG pro kulturu, Europe Connect, potom eh, DG pro vnitřní trh. Eh, a, takže často tam právě ty kompetence v této oblasti se tříští do různých eh, DG. A já bych ráda, aby právě to bylo koncentrováno, aby i ta kultura měla větší váhu. I včetně tedy audiovize například. Aby komisař pro kulturu skutečně eh, měl velkou autoritu a pravomoce. A eh, to určitě pochopili zde tedy hm, jak pan minister, tak pan Čakomelo. Tedy toto by byl náš apel. Děkuji, pane ministře, velice, velice stručně, protože eh, ano, bylo to hodně velice užitečných otázek a připomínek, které ukazují, jak jste citlivý na toto téma. Byly to spíše náměty, návrhy než otázky a určitě to bude pro nás užitečné. Eh, kulturní výjimka. Ano. Já určitě budu podporovat tento princip i eh, tedy mimo eh, předsednictví Itálie. A je to princip, který je dobře vysvětlen a je třeba, abychom společně se dohodli, aby eh, nedocházelo eh, k nějakým eh, rozdílným názorům. My se v září neformálně sejdeme s ministry kultury a formálně potom v listopadu, takže to by bylo potom kontraproduktivní. Je třeba aby zde byla schoda mezi členskými státy a ne, aby zde existovaly rozdílné názory. A já zde zdůrazňuji, že tady nejde o protekcionismus, ne. Jde o to vysvětlit, že nyní, teď, v současné době je třeba sektor kultury vyjmout eh, samozřejmě audiovize, film, evropský film, je třeba eh, to eh, vyjmout eh, z, z té pouhé logiky trhu a zisku. To je právě ta kulturní výjimka, protože film kvalitní má svoji hodnotu, i když není kasovním trhákem zrovna, takže to je důležité a to Samozřejmě eh, kasovní úspěch může být jednou referencí, ale ne eh, jedinou referencí pro posuzování hodnoty filmu. Takže mm, komise eh, na poslední schůzi se zavázala, že bude tedy respektovat tuto koncepci kulturní výjimky při vyjednávání se Spojenými státy. To je téma, na kterém je třeba se absolutně shodnout. Já jsem hovořil o Erasmu. O tom se Erasmus. Abyste mě pochopili, Erasmus eh, je eh, v oblasti vzdělávání, ano. Ale já jsem měl na mysli něco jiného, co by eh, bylo možné použít po té, co někdo ukončí vzdělání, tedy výjmena výměna zkušeností. Třeba mladý člověk, který pracoval třeba v nějakém velkém muzeu v mé zemi, tak třeba by bylo užitečné, aby jel na zkušenou do jiné země, do muzea jiné země a nebo knihovník třeba, který působí v jedné zemi, tak by bylo dobré, aby tedy mohli jet na výměnu jinam. A na to bychom měli mít takové mechanismy podpory. Něco jako je Erasmus ale toto by bylo pro lidi, kteří již pracují, ukončili vzdělání. A i pro vyměnu mladých umělců. A tady vlastně bychom i e, vytvořili více jaksi synergií a podporovali to, čemu se říká evropské občanství, aby se lidé více Eh, scházeli, stýkali, vyměňovali si informace, zkušenosti a mm, takže to je něco, co jsme nevymysleli my teď, ale třeba, aby eh, eh, tady jde i o, o to, aby třeba mohl tedy takový mladý člověk, který se seznamovat s muzeí, jako s eh, muzeem Ufici a dalšími. A mm, je třeba i umožnit eh, tedy toto mladým umělcům, takovou to výměnu i téma mm, vztahu mezi veřejným a soukromým eh, sektorem. Takže tyto vztahy, to není pouze národní téma, to je evropské téma i v oblasti kultury a i v oblasti ochrany kulturního dědictví a památek. Takže to dříve bylo tabu. Ale tady samozřejmě nejde o to, že bychom úplně eh, se vzdali veřejných služeb eh, a jak si předali to soukromému sektoru. Ne, tady jde o spolupráci a i o um, příspěvek soukromého eh, sektoru, mm, který by měl přispět do kulturního dědictví. Já myslím, že tady jsem to řekl jasně, je to také i mm, předmět eh, národních politik eh, a potom mm, ty UNESCO chráněné památky. To se definuje jako World Heritage, tedy to je dědictví celého lidstva a vlastnictví toho majetku. No ať je to stát, jiný stát, soukromý subjekt, takže to je přece všechno na dobu určitou, to, ta památka je věčná a toto je, my jsme tady všichni na čas určitý. Takže tady přece jde o to zhodnotit eh, a chránit eh, mm, všechny ty statky. A mm, potom, pokud jde o kolegu Malteze, to je téma mm, samozřejmě, mm, které je velice aktuální. Já bych chtěl, abychom my samozřejmě vytvářeli více pracovních míst v kultuře a abychom e, i kulturu, kulturní sektor využili jako prostředek pro růst. To je všechno spojeno, ano. A tady mm, bychom měli, ano, vytvářet stabilní pracovní místa a ne ta takzvaná prekérní. Já samozřejmě Eh, samozřejmě já eh, dříve jako velký romantik jsem si eh, myslel, že že tedy stačí jenom ta tvorba, je třeba i vytvářet ta stabilní místa. Potom ta možnost lákat turisty, ano, nejenom v těch velkých centrech kulturních. Je to otázka diverzity, rozmanitosti a to musíme brát jako náš silný bod a ne jako slab, slabinu nebo jako nějakou konkurenci. Zde již máme určité nástroje na to. Evropa, takzvaná kreativní Evropa, to je jeden nástroj. A zde jeden z cílů je právě propagovat jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, tak nástroj již máme. Ale problém je, jako i e, řekl kolega Dinolpe, je to problém se zdroji. Nástroj by byl, ale problém jsou zdroje. Jak bylo řečeno, je třeba vyhnout se těm škrtům. Ano, to jsme chtěli. Pokud se mě budete ptát jako italského předsednictví, tak řeknu ano, italskému předsednictví jde o rovnováhu a pokud jde o ty škrty, i o celou tu diskuzi, která vedla právě ke škrtům v těchto prostředcích na kreativní Evropu, no tak to bylo kvůli různým státům a jejich pozicím. A samozřejmě my mm, jako předsednictví musíme být mediátorem a snažit se potom o dodržování rozhodnutí. Ale pokud se mě budete ptát jako Itala a Itálie, tak my samozřejmě bychom byli proti těmto škrtům. Naopak, my bychom chtěli dát více prostředků na kulturu, vzdělávání a školství a výzkum děkuji. Určitě to nás hodně uklidnilo. A určitě to je eh, téma, o kterém budeme jednat společně s radou. A takže teď velice stručně eh, eh, bych tedy ráda slyšela nějaké odpovědi. Děkuji já chci poděkovat za tuto já bych chtěl odpovědět, odpovědět paní Kam, Kameravert, já se omlouvám. Takže, eh, takže ne, neutralita sítě a pozice předsednictví k tomuto, no, a to, že v podstatě my souhlasíme s postojem parlamentu a eh, v podstatě to podpořila i paní komisařka Kroos, Nelly Kroos, my s tím souhlasíme. Souhlasíme s principem neutrality sítě. O tom jsme diskutovali i včera ve výboru, který eh, se touto tematikou eh, zabývá. A i potom v trialogu často máme možnost o tom otevřeně diskutovat. Já jsem dobře pochopil postoj parlamentu i důvody. Neutralita sítě má garantovat síť, která zůstane jednotnou sítí, svobodnou, otevřenou a bude přílež- místem pro příležitosti, bez toho aniž by eh, tam eh, byla eh, nějaká segregace mezi těmi, kteří platí a těmi, kteří neplatí. Pokud jde o specializované služby, tak zde je třeba zajistit určitý rozvoj eh, na internetu, ale samozřejmě u těch specifických eh, eh, služeb tam se bude platit za třeba rychlost. Ten, kdo je chce rychleji, tak bude platit za to a ten, kdo je nepotřebuje rychleji, tak ne. Ale takže zde, ale nemůžeme tedy podporovat eh, takové aktivity, které by byly v rozporu s principem eh, neutrality sítě. A zde, v podstatě zde vznikly takové oligopoly velkých společností, které využívají sítě mm, a masově tedy to zaplavují daty a v podstatě potom rozhodují, jaká kultura, jaké hlasy si tam můžete poslechnout, jak tam vyslat nějaký signál občanům a tak dále. Ale síť by měla být otevřená skutečně reálně, tedy místem příležitostí. A je to diskuze, která dnes je aktuálnější a živější než v minulosti, takže této diskuzi neunikneme. Ano, vy jste určitě pochopili, jaká je naše pozice a e, e, takže e, třeba a, i co jsem řekl na adresu Američanů, tam teď dochází k těm velkým dohodám mezi velkými společnostmi. Velké společnosti v podstatě se dohodnou, kolik kdo zaplatí za používání pásma. Tam dochází k velkým dohodám s těmi telekomunikačními firmami. No a potom zde třeba chlapci, kteří v garáži vymyslí nějakou aplikaci a z té aplikace vznikne tedy eh, něco velkého, eh, eh, ale to už dneska tak to nejde. To už je pro nějaké filmy. Ne, dneska už to znamená velké finanční zajištění takovéto investice a velké firmy pouze do toho mohou jít. Takže my bychom měli e, tedy skutečně dělat všechno pro to, aby síť zůstala neutrální, tedy pro všechny, nezávislé na tom, zdali mají peníze v kapse nebo ne. Děkuji, děkuji i za to, jak jasně jste odpověděl a e, my jako výbor určitě e, Eh, eh, se nad tím ještě zamyslíme a já chci poděkovat panu ministrovi Franceskinimu a panu Čakomelimu a eh, i pokud jde o audiovizi, tak se bude konat mezinárodní konference 23. 24. října v Římě, kde se bude jednat o regulaci audiovize a bude se hovořit o tom jako o průmyslu na křižovatce. Takže to bude další příležitost k diskuzi o audiovizi a já děkuji, děkuji všem za to, že jste přišli a i e, doufám, že vše, co uděláte, bude v souladu s vašimi slovy dnes i včetně rozpočtu. A zde nás čeká teď pan e, tajemník Bob, který bude hovořit o politice pro mládež a sport.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 Děkuji, pan Bob již přichází. Milí kolegové, ráda bych, abyste se posadili. Vítejte, pane Bob. Allora, colleghi, vorrei Kolegové,

Eh, chiedo di prendere... Omlouvám se, prosím, posaďte se a hm, prosím klid, děkuji. Máme to potěšení, že dnes eh, přišel za námi kolega Venta. Prosím, děkuji. Máme to potěšení, že přišel mezi nás kolega Bob, Luigi Bob, který je státní tajemník na Ministerstvu pro práci, je odpovědný za eh, politiky pro mladé a chci zdůraznit, že to je pro nás velice důležité, v mé zemi především, protože to znamená, že i eh, mm, Mm, politiky, které jsou součástí třeba programu Erasmus, tak ty zapadají do širšího kontextu eh, mládeže, mladých lidí. Je to politika eh, eh, welfare, mm, je to politika spadající do rezortu práce. A takže mm, zde i máme pana doktora Panegianka, který je Eh, expertem na sport, protože zde eh, to spadá tedy do jiného rezortu u nás, ale i pan Bob případně může reagovat. A já nejprve bych chtěla, abychom nejprve se podívali na mladé a poté, abychom se podívali hned na politiku sportu. Takže nejprve Luigi Bob. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer všem členům výboru. Já eh, rozložím tu prezentaci do dvou částí. Ta první se bude týkat mladým a druhá část se bude týkat eh, se bude věnovat mladým a druhá se bude týkat sportu. A máme zde tajemníka eh, který, Derio, který to má na starosti, ale ten eh, nyní jedná eh, ve vládě v Itálii. Takže eh, Evropská rada, Evropský parlament již po dlouhou dobu z politiky pro mladé udělali zásadní věc v boji proti nezaměstnanosti i vlastně mm, i e, ve snaze změnit a obnovit e, sociální model v Evropě. Mladí představují takový paradox vlastně, protože na jedné straně by se měli integrovat e, do sociálního života, společenského života, do života dospělých a na druhé straně je to síla pro transformaci společnosti, pro inovace, takže jsou to lidi, kteří zosobňují budoucnost pro nás. A především eh, zde chci připomenout strategii Evropské unie na léta 2010-2018. To je strategie pro mladé, která byla odsouhlasena radou 27. listopadu 2009. V zásadě eh, eh, sleduje dva cíle. Za prvé, vytvořit příležitosti pro mladé právě prostřednictvím vzdělávání a začlenění do trhu práce. A za druhé, propagovat aktivní občanství a sociální začlenování, které bude skutečné a efektivní. Tato strategie eh, především je důkazem eh, toho spojení mladí a schopnosti, dovednosti, dovednosti, které se získají ve formálním eh, školství a systému, ale i neformálně s cílem právě, aby skutečně ten mladý člověk dostal skutečný evropský pas dovedností. A Itálie teď ve svém pololetí chce právě oživit integrovaný přístup k těmto politikám pro mladé. To znamená přístup, který bude znamenat, že tato politika se stane průřezovou, a protože bude se orientovat i na autonomii mladých se rozvíjet a i na jejich schopnost eh, přispívat růstu a mm, rozvoji. Je to autonomie mladých, která je ohrožena kvůli různým faktorům, jako především krize, kterou ještě zažíváme. Je to velice. Mm, je to, krize to ještě zhoršila. I v Evropě vidíme, že mladí lidé v podstatě eh, jsou sociální skupinou, která je eh, velice exponována jevům jako chudoba, sociální vyčlenění, mají problém s pracovními místy, když něco najdou, tak je to za špatných platových a jiných podmínek. Cílem EU je právě, aby všichni měli eh, stejná práva, mohli je stejně uplatňovat a zároveň jde o to i jak si pomoci těm mladým eh, v tom přechodu od stavu závislosti do stavu nezávislosti. Evropská rada hm, pro kulturu a sport eh, a školství hm, přijala plán na leta 2014-15 a eh, hm, vlastně trio předsednických zemí Itálie, Lucembursko a Lotyšsko si právě zvolilo téma empowerment anglicky. A italské předsednictví si e, zvolilo e, e, tyto cíle. Za prvé, především dát mladým větší schopnost uplatňovat svá práva, tak aby stali se skutečně autonomními osobami a mohli participovat na společnosti. A v tomto smyslu jsme rozeslali k tomu dokument všem členským státům. I předsednictví také chtělo se zaměřit na aspekty, které se dotýkají mm, politiky práce, abychom podporovali zaměstnanost, mobilitu, sociální i profesní mobilitu a aby trh práce se stal více inkluzivním. Je známo, že ve všech zemích Unie Eh, nyní eh, se aplikuje program záruky pro mladé lidi. A nakonec italské předsednictví především i zvláštním způsobem chce i eh, i dát místo kultuře a kulturnímu sektoru, aby mladí mohli se zabývat tvůrčí činností a pracovat v této oblasti a to i v podstatě je v tom plánu ministru kultury na leta 2014 a 2018. A v tomto kontextu tedy program italského předsednictví eh, pracuje s koncepcí získávání klíčových kompetencí nebo dovedností ve dvou směrech. Za prvé, je to e, aktivita, která se týká mladých lidí v tom smyslu, že by měli se neformálně učit e, prostřednictvím různých dobrovolných služeb e, a různých společenských aktivit a za druhé další aktivita, to je integrace mladých lidí a to díky tomu, že se budeme průřezově zabývat všech aspektů, které se dotýkají života mladých lidí, tedy průřezovost nebo takzvaná transversálnost, horizontálnost této politiky pro mladé je zásadní. A mm, Rada by se měla dohodnout na závěrech, kdy půjde o syntézu tří témat. Za prvé možnost eh, toho, aby eh, mladí lidé měli přístup k úvěrům, eh, k bydlení, k práci, potom eh, sociálně vzdělávací aktivity a potom mm, mezisektorové, mezisektorová opatření zaměřená na mladé lidi. A to bude, o tom i bude se jednat na konferenci pro mládež, která se bude konat od 13. do 15. října v, Řím, v Římě. Cílem této konference je vytvořit dokument, tedy společný dokument o, o e, e, přístupu k právům. A mm, tento dokument potom bude základem i pro návrh závěru rady, e, která se sejde 12. prosince 2014. A zde rada te, mm, i uspořádá pracovní oběd, kde právě se bude hovořit o těchto závěrech a bude tam probíhat taková strukturovaná diskuze a bude tam i eh, přizván eh, předseda Kosta, předsedkyně Kosta. A potom eh, v polovině října tedy se bude konat ta konference v Římě a italské předsednictví hodlá zorganizovat další akce, které se právě budou tý, týkat témat eh, jako youth empowerment. To je téma, které si vybral tady o předsednictví. Tady jde o to, eh, aby se mladí lidé mohli více uplatňovat ve společnosti, tedy anglický youth empowerment. Potom se sejdou generální ředitele ze všech eh, zemí Unie, a eh, tito vysocí úředníci budou eh, jednat o dvou zásadních tématech. Za prvé zdraví a mládež. Především pozornost eh, se bude věnovat závislostem, těm různým patologickým závislostem. A další důležité téma je civilní služba. A především s tím, že bychom chtěli předložit návrh takzvané evropské civilky, civilní služby, v tom smyslu, jak o tom hovořil i předseda rady pan Renci, když eh, eh, přednesl svůj úvodní projev v Evropském parlamentu eh, v červenci. Je to služba, mm, která by měla jim dát zkušenosti s občanskou činností, se, se, tedy s činností pro společnost e, a bude to tedy dobrovolné a i třeba díky této činnosti potom ten mladý člověk si zvolí e, nějakou profesi, nějakou kariéru. Není náhodou, že Itálie právě chtěla civilní službu dát do, těch, e, do té škály různých možností, které figurují v tom programu Záruky pro mladé. Je to program, který mm, Itálie teď aplikuje a již představuje uh, u nás více než 70 tisíc mladých lidí, kteří se do toho zapojili. Itálie již to rozšířila až do věku 29 let, protože my anticipujeme eh, to, co eh, vyplývá z usnesení Evropského parlamentu ze 17. Eh, července 2014, tedy prodloužili jsme ten věk. A i v tom harmonogramu italského předsednictví plánujeme další akce také, a to eh, Národní agentura pro mladé eh, zde tam má na starosti záruky pro mladé a my tedy 6. listopadu budeme o tomto jednat, o těch záruk, zárukách pro mladých pro mladé i o programu Erasmus+. Na konci října v Miláně se bude konat konference věnovaná tematiku, tematice, jak e, e, oživit e, civilní službu v Evropě, jak oživit tedy znovu nastolit tu službu. A to především tady jde o ten návrh Evropské civilní služby, Eh, samozřejmě mm, tady zaprvé půjde o takovou experimentu, ex, takovou tedy zkušební fázi. Třeba tři země, Itálie, Francie a Německo, eh, provedou eh, takový test, vyzkouší si v pilotní fázi tuto službu a za, samozřejmě s tím, že to bude evropská dobrovolná služba, mm, se kterou již řada států má zkušenosti. Dále opět pod záštitou eh, této naší agentury. 19. prosince se bude konat další akce na téma Youth Work, tedy práce mladých, a kde se bude hovořit o dovednostech mladých lidí, eh, jak je získali ve formálním systému školství i neformálně jak jsem řekl, mladí lidé eh, to jsou nositele inovací jsou to tedy občané nejenom budoucnosti, ale jsou to i občané dnes, dneska, dnešní doby. Takže tak je třeba se na ně dívat. Jsou to občané velice efektivní. Děkuji, děkuji za velice vyčerpávající projev. Jde o to tedy skutečně oživit evropskou civilní službu. To je důležité téma podle mě. A e, zde to je mm, velice důležité, protože teď ty politiky pro mladé, jak to vypadá, jsou spíše zpravovány z evropské úrovně než z národní úrovně. Takže třeba se tomu věnovat. Děkuji. A nyní mají slovo kolegové. Kolego. Co? Ani předsedkyně, zásní. zástupci italského předsednictví. Na samém začátku Jenom dovolte krátké eh, odůvodnění, nebo poznámku, lépe řečeno, poznámku od osoby, která eh, vedla během polského předsednictví jednání na radě. Velice dobře si vzpomínám na těžký eh, charakter této práce, ale předsednictví je velice krátké. To jsem chtěl říci, neexistuje v podstatě žádný prostor pro priority každého předsednictví, protože předsednictví uplyne velice rychle a v oblasti vzdělávání, sportu a mládeže eh, musí eh, být veškeré programy velice dlouhodobé. Já pozitivně hledím na ty myšlenky a úvahy, které by vedly k, do, pa, k pokračování dosavadních dobrých iniciativ. To je přece velice dobré pokračovat v dobrých iniciativách. Co to ukazuje? Že v Evropě provozujeme odpovědnou politiku, eh, která se nesoustředí na jednotlivé události. A to by byla tedy moje obecná poznámka k dnešnímu dni. E, moje druhá poznámka. E, velice mi záleží na tom, aby předsednictví jednotlivých členských států bylo pochopeno jako příležitost v těch konkrétních státech také toto téma posílit. Bude italské předsednictví, tedy vy, paní ministři, také z finančního hlediska eh, pokračovat v posilování eh, těchto priorit i ve vašem vlastním státě. A třetí poznámka, jenom jako příklad, sport je samozřejmě krásný. Eh, fyzická kondice je důležitá, ale někdy dochází při sportovní činnosti k nehodám a mm, při kterém dochází k zranění mladých lidí. Já bych rád, aby o tom se diskutovalo, o mladých lidí, lidech, kteří mm, eh, vypadnou z cesty sportovní kariéry. Eh, eh, zejména se to týká mladých lidí, kterým ještě není 18 let, aby tito lidé nezůstali opuštěni. O to se také musíme starat. Sport a výkonnostní sportovci obětují eh, těmto aktivitám velice mnoho a v tomto ohledu potřebujeme také nalezat jednotliv, jednotná evropská řešení. Starat se o tyto sportovce, kteří vypadnou ze sportovní kariéry v důsledku úrazu. Měli bychom pokračovat v těch iniciativách, které v Evropě máme a nikoliv se soustředit na jednotlivé eventy, události tady. Morgano. Děkuji a nyní má slovo kolega Morgano. Děkuji, paní předsedkyně, pane eh, ministře, pane státní tajemníku. Já si beru slovo, protože eh, já jako předřečník jsem přesvědčen, že eh, ta doba vašeho předsednictví je velice krátká. Je to předsednictví, které si stanovilo velice odhodlaně určité volby, které nejsou třeba aktuální, ale může to být takový impuls. A to je velice pozitivní, protože e, e, to e, je vlastně součást té cesty, kterou jsme nastolili v Evropě. A samozřejmě já vím, jak eh, pan tajemník Bob je odhodlaný, takže mm, mm, vím, že určitě on bude tou dobrou garancí. A teď pokud jde o to téma těch dovedností, skills, jak jste vysvětlil dobře. A otázka eh, toho, že budeme i eh, propagovat větší přístup mladých eh, k jednotlivým právům, aby je mohli uplatňovat, protože to jsou občané budoucna. A Evropský parlament hodně se zabýval otázkami zaměstnanosti mladých a všechno, co může tedy posloužit k tomuto cíli. A samozřejmě zde uvidíme, jak pan komisař Juncker eh, potom eh, bude eh, tedy toto realizovat, realizovat své plány. A jsou zde určité prvky, nové prvky, určité novinky, jako Evropská civilní služba. A to je něco, co již, kde již máme eh, určité zkušenosti, které vypadají pozitivní, takže eh, to je třeba dále rozšířit, podle mě. A já bych vám chtěl poděkovat eh, a jsem si jist, že určitě práce bude pokračovat. A děkuji paní Šnajdrová. Stavení témat pro, před, pro předsednictví italské právě v oblasti mládeže a já bych chtěla udělat jednu připomínku nebo poznámku a jeden dotaz. Eh, myslím že je velmi důležité aby evropská unie podporovala právě aktivní občanství u mladých jestliže se bavíme o tom že mají využívat svá práva. jejich právem je také chodit k volbám a volit odpovědně a myslím že právě toto právo není vždy právě tak zatím mladými využíváno jak by využíváno být mohlo aby potom také společnost uměla reagovat na jejich potřeby aby eh, priority politiků v jednotlivých zemích skutečně sledovaly budoucnost mladé generace a zejména s ohledem na rodinnou politiku která je pro mladou generaci velmi důležitá včetně zaměstnanosti takže velmi podporuji eh, aktivity i finanční podporu vzdělávání eh, pro aktivní občanství mladých lidí. Eh, myslím že do toho spadá právě i ta civilní služba která by tomu mohla velmi napomoci. a dotaz na vás pane boban směřuje k programu záruky pro mladé. Eh, tam je eh, určité omezení pro čerpání v těch nejvíce eh, rizikových oblastech které mají větší nezaměstnanost než twenty three a v některých zemích se snažíme rozšířit nejenom tak jak vy jste zmínil věkovou hranici pro využívání nad twenty five let vy jste zmínil twenty nine let kde jste rozšířili v Itálii možnost čerpání, ale chtěla bych se zeptat, zda uvažujete i v rámci vašeho předsednictví umožnit eh, rozšíření čerpání i tam, kde ta hranice nepřekračuje nezaměstnanost 23 eh, to by nemuselo být řešení pro jednotlivé země, ale mám na mysli i v rámci celého programu, jestli je to vůbec možné a jestli o tom uvažujete. Děkuji. Děkujeme. Děkuji a nyní má slovo eh, kolegyně Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla využít eh, této příležitosti, kterou zde máme, a položit otázku panu státnímu tajemníkovi. Co jste udělali eh, s těmito zárukami pro mladé, kromě toho, co jste řekl. Již nám bylo řečeno, že v Itálii například eh, zde ten eh, program byl zahájen k 1. květnu, tedy eh, je to právě čtyři měsíce a dva dny. A takže za těch čtyři měsíce programu, kolik mladých eh, našlo nějakou formu práce, například zaměstnání, tedy v Itálii nebo v Evropě, máte údaje a tento eh, program eh, skutečně mm, splňuje očekávání. Mm. To znamená, že ty lidé najdou nějakou činnost, anebo nebyla ta očekávání splněna, pokud ne, tak co s tím uděláte, aby se to změnilo? Děkuji a nyní má slovo uh, kolegyně Ward. Um, thank you very much. I've spent... Děkuji. Já vlastně celý život pracuji s mladými a snažím se využívat umění a kulturu jako způsob, jak, jim, jak je vybavit potřebnými dovednostmi, jak je angažovat. A myslím si, že nejlepším dědi, vaším dědictvím by bylo zapojit mladé lidi do samotné tvorby politik a do rozhodování, tak aby ta jejich budoucnost byla budoucností, kterou sami pomohou spolu utvářet. Vy říkáte, že mladí lidé jsou nositeli inovací a to je opravdu důležité abychom mohli inovovat, musíme mít bezpečné místo, kde si můžeme hrát, experimentovat, přijímat určitá rizika. A to si myslím, že je právě ta největší výzva. Jak eh, vytvořit pro mladé lidi to bezpečné místo. A já eh, vím, jakožto umělkyně, jakožto člověk, který se tím zabýval, že je možnost mít takové dobré místo, kde se to dá dělat. Já se tolik neangažuju ve sportu, ale myslím si, že to lze použít jako určitý způsob, jak eh, dát eh, lidem skutečnou eh, pravomoc, skutečnou možnost něco ovlivňovat, aby to nebylo něco, co vytváříme jenom my, ale na čem se podílí i oni sami. Děkuji, já myslím, že takto můžeme dát teď slovo panu tajemníkovi Bobovi, aby zareagoval k tématu mladých a potom možná ještě eh, byla jedna otázka na sport, takže také i k tomu. Takže víme, že máme velice málo času. Tak prosím. Děkuji za vaše otázky i připomínky a především na kolegu Srověskyho. Já zcela souhlasím, já s vámi zcela souhlasím. Předsednictví je krátké, ano, 6 měsíců. Ano, prostě to nemůžete nic vymyslet od nuly, eh, eh, nemůžete nic vymyslet eh, za tu krátkou dobu. Takže proto je třeba, abychom vždycky pracovali v podle určité kontinuity, protože i politiky mají trvat přece delší dobu, potom eh, jenom tak jsou efektivní a vedou k nějakým výsledkům. My nemůžeme eh, ty politiky jenom eh, vždycky provázat s určitými událostmi. Ty musí být kontinuální. A zde, pokud jde o politiku pro mládé, takže my se snažíme zaměřit se na dvě otázky. Za prvé, my máme eh, již ten program, to jsou ty záruky pro mladé, tak my chceme, aby skutečně se z toho stala strukturální, kontinuální politika, nejenom něco na rok 2014-15, ne, aby se, to stala, aby se z toho stala strukturální politika, tak aby eh, všichni mladí, kteří ani nejsou na trhu práce, ani nejsou eh, v nějaké škole, tak aby měli možnost se něco naučit naučit a začlenit se e, do pr- pracovního procesu. A jak jsem řekl, potom to další významné téma, to je ta civilní služba, to také nevymýšlíme e, od nuly. Ne, my navazujeme na spoustu zkušeností, které již máme z různých zemí. A zde já jsem zmínil ten pilotní projekt e, komise. A uvidíme, zdali civilní, Evropská civilní služba, mm, zdali třeba se z toho nestane další nástroj, eh, který bude posilovat vztahy mezi mladými lidmi v Evropě. A teď eh, na kolegu Morgana. Já s ním souhlasím. Myslím si, že to téma mož, uplatňování práv to je zásadní. Zásadní mm, mm, i pro odpovědnost, protože samozřejmě mm, my na eh, mladé musíme se dívat i jako na lidi, kteří jsou připraveni vzít na sebe odpovědnost. A eh, ta a ta odpovědnost často právě se konkretizuje právě v jejich inovativních přístupech ve společnosti i e, na, tr- i na pracovišti. Pokud je paní Šojdrovou, já s vámi souhlasím, že politici mm, musí věnovat větší pozornost tomu faktu, že mladí lidé v řadě zemí e, e, málo chodí k volbám, méně než jiné skupiny v obyvatelstvu. Ano, to je pro nás tedy takový eh, mm, poplašný zvonek a my musíme se snažit právě doma eh, mm, reflektovat tento signál, protože tím se vlastně ochuzují demokratické procesy. Ty nejmladší generace asi nechápou dobře, že hlasovat a jít k volbám, to je vlastně e, způsob, jak uplatnit svoji odpovědnost a právo a jak i změnit, přispět ke změně společnosti. Já s vámi zcela souhlasím, že ty politiky pro mladé e, tedy nemohou být odděleny i od těchto politik jiných. A teď pokud jde o záruky pro mladé, já si nemyslím, že by zde existovala ta limitace těch 23%, pokud jde o čerpání z toho programu. Všichni mladí lidé, kteří ani nejsou eh, eh, tedy eh, ve škole, ani nejsou na trhu práce, nepracují, takže jsou v nějakém takovém limbu někde v šedé zóně, takže těch by se to mělo týkat. Itálie se rozhodla, že e, prodlouží ten věkový limit na 29 let a i vím, že parlament tomu přijal usnesení, které jde stejným směrem a já si myslím, že mm, to mm, bychom měli generalizovat toto. A teď, pokud jde o kolegu Dinolfi. Já myslím, že zde je předčasné. Já neznám přesně ty údaje, evropské údaje, ale i v Itálii myslím, že je předčasné teď mm, vyvozovat eh, nějaké důsledky z programu, který funguje pár měsíců. I a vzhledem k úsilí, které vyvíjí eh, italská vláda, tak já myslím, že již ke konci roku 2014 budeme mít nějakou takovou částečnou bilanci a na konci roku 2015 eh, do roku 2015 by měly být všechny ty zdroje využity. A ještě zde mám otázku od eh, poslankyně Ward. Já si myslím, že zde jde o to rozšířit ty možnosti a příležitosti a prostor eh, pro vzdělávání ve společnosti, tak abychom eh, mohli tedy eh, i experimentálně, experimentálně hledat různá místa, která pomohou mladým do, získat určité dovednosti a jim to dá určité možnosti lidsky a profesně růst. Takže mm, je třeba tedy hledat i ta místa, která pomohou mladým lidem autonomně růst. Samozřejmě musí to být eh, místa prověřená, chráněná, a tak, aby pomohla mladým lidem potom nalézt své místo ve společnosti. A ještě velice stručně ke sportu, bychom i zareagovali tady na tu otázku. A skutečně pár minut máme jenom, protože máme velký časový stres. Čeká nás ještě Eh, schůze eh, a potom i končí pracovní doba tlumočníků. Velice stručně řeknu, jaký je program předsednictví v oblasti sportu. A především zde eh, my chceme realizovat eh, všechny eh, ty aspekty a mm, aktivity, které byly odsouhlaseny za řeckého předsednictví a které se týkají pracovního plánu na léta 2014-2017. Italské předsednictví přičítá velký význam sportovní kultuře, což je nástroj pro sociální začlenování podle nás. A za druhé, i budeme věnovat velkou pozornost efektivním eh, efektivním prostředkům, jak bojovat proti manipulaci se zápasy, s výsledky, tedy všechny ty podvody, proti těm chceme bojovat. Takže to je program velice významný a čeká nás třeba zasedání ministrů Eh, pro sport v Římě 21. Eh, eh, října, potom Rada ministrů 25. listopadu, potom strukturovaný dialog na téma sportu 25. listopadu, to bude při obědě. Dále předsednictví se budeme věnovat dalším dvou tématům, velice konkrétním, vztah mezi sportem a inovacemi nebo inovací. Eh, často eh, sport je místem, kde se vyvíjí nové technologie, které potom mohou být eh, i použity, využívány v jiných oblastech. A ještě další bod, který je pro nás velice důležitý, a to je pozornost věnovaná rozvoji sportovní činnosti, protože sport a fyzická činnost je důležitá pro mládež a především pro děti ve školách, takže tomu se také budeme věnovat. Údaje nám říkají, že eh, eh, nyní tedy eh, tělocvik nebo tedy fyzická aktivita spíše klesá a mm, mm, znamená to, že děti tedy tloustnou, protože vedou sedavý způsob života, což je velice alarmující. Tady bychom měli pracovat především se školami, a s různými asociacemi, kluby a e, tedy mm, pracovat e, s těmi různými volnočasovými aktivitami, které jsou důležité. A potom tady na tu otázku, tak zde bych dal slovo panu řediteli, pane Bianko, který zareaguje na otázku e, tady pana kolegy. Takže děkuji, děkuji, pane předsedo, velice stručně, jenom abych doplnil to, co řekl pan tajemník na téma sportu, protože to je eh, pro nás centrální téma. My propojujeme sport a školu, to je pro nás důležitý vztah. A mm, jenom bych chtěl potvrdit, že tady my, tedy jako italské předsednictví, věnujeme zvláštní pozornost tomuto vztahu a my jsme právě, eh, my tedy eh, především se snažíme o eh, vytvoření takových sportovních prostředí, kde se propojí tedy sport a škola. A to je velice důležité. A 13. E, září se u nás v Římě bude konat e, i e, tedy konference na toto téma a my i uspořádáme i výroční valnou hromadu Evropské sítě eh, atletů, takže to se bude konat také při této příležitosti. Já myslím, že tady bychom mohli eh, skončit. Já vám chci poděkovat. Eh, chci poděkovat za úsilí předsednictví, jsou to významné otázky a také i máme zde zprávu FISAS, která byla odsouhlasena před dvěma lety, myslím, a týkala se právě sportu. Sport Mm, e, tedy e, v Unii a my jsme zdůraznili, jak je důležité i e, tedy věnovat pozornost tedy mladým lidem a sportu ve školách a takže to v podstatě je téma, které je reflektováno i ve vašem předsednictví. A potom e, záruka pro mladé a ten e, Eh, věkový limit 29 let, tak zde pořád ještě čekáme na rozhodnutí v této věci, ale eh, doufáme, že tedy vše se eh, bude refinancováno, že se tedy financování obnoví v příštích letech a my víme v Itálii, že to je důležitý nástroj. My jsme na to hodně bojovali v parlamentu, aby to bylo refinancováno, protože to, tato garance, záruka pro mladé je důležitým nástrojem do budoucna. Děkuji a já myslím, že můžeme pozdravit naše hosty a rozloučit se a nyní a já bych chtěla požádat eh, všechny, aby odešli ze sálu, tedy ti, kteří nejsou koordinátory, a my hned eh, opět začneme se schůzí koordinátorů. Takže máme velice málo času, máme 20 minut vlastně, takže bychom měli všechno zrychlit. Takže i rychle prosím opustte sál, pokud se vás to týká.